Cominciamo. Dobrý den, zahájíme naši práci. Především bych, vám chtěl sdělit roz, hodnutí ze včerejšího večera z, ze schůze koordinátorů. Rychle vám to přečtu, protože už máme spožení. Změna článku 48. Koordináři navrhují, aby se mm, sepsala studie, míním tedy 48 Lisabonské smlouvy, ohledně postupů, jak se bude měnit eh, eh, ústava ve federálních systémech a eh, v mezinárodních orgánech. Za druhé, článek 70 ohledně vyjednávání o legislativních postupech bylo navrženo, aby tyto zprávy vedla skupina PSD. Za třetí, zprávy vlastně se na plenárce bylo navrženo, aby tato zpráva byla dána skupině ALDE interpretace eh, z článku 192. Eh, Koordinátoři navrhují, aby eh, Toto bylo provedeno prostřednictvím listu, který já napíšu. Následující bod. Přístup veřejnosti k veřejným dokumentům. Navrhuje se, aby toto stanovisko se psala paní Jatermeky ze skupiny ALDE. Už se zabývala tímto tématem v předchozí době. Nařízení o elektronickém uveřejňování úředního věstníku i zde je návrh, aby stanovisko vypracovala socialistická skupina. Další. Otázky na radu. Koordinátoři souhlasí s tím, aby zpráva Lamasur týkající se změny nařízení ohledně otázek na radu ještě byla eh, předtím předcházena hlubším dokumentem, který bude vyžadovat další diskuzi. Evropský semestr. Toto stanovisko by měla dostat EPP Pracovní skupina pro úřad předsednictva o etickém kodexu poslanců a o vnějších eh, vý... a o vnější činnostech, jak už konec konců bylo řečeno na výboru. Pan předseda parlamentu Buzek společně eh, s, eh, s námi 7. června v 16 hodin ve Štrasburku o tomto bude zasedat. Návštěvy delegací Kodaň. Setkání se bude konat v pondělí, úterý 28. 29. listopadu 2011. Co se týče eh, diskuze o Maďarsku a tedy Maďarské ústavě, částečně toto již bylo provedeno. Budeme se zabývat dalším eh, vedením eh, této rozpravy a to ještě dále rozhodnou koordinátora, jakým způsobem budeme postupovat dál. Také Benátská skupina se bude zabývat maďarskými záležitostmi, takže vás budu následně informovat o výsledcích. Schůze s polským předsedou rady na mimořádném zasedání 4. července. Ve Štrasburku bude to mimořádné zasedání. A nakonec koordinatoři navrhují, aby oddělení pro studie vypracovalo dvě studie o písemných prohlášeních. Ta první studie se bude týkat skutečného dopadu těchto deklarací, těchto prohlášení a za druhé, jaké nástroje v národních parlamentech tohoto typu existují. A pokud existují, jakým způsobem fungují. Vzhledem k tomu, že to jsou téměř všichni koordinátoři, myslím, že zde nejsou žádné výhrady vůči tomu, co jsem řekl, také nevidím, že by někdo výhrady měl. Eh, takže tyto návrhy jsou eh, přijaty a já chci poděkovat paní Jutě Hauke. Omlouvám se za to, že začínáme se spožděním. Jak víte, paní Juta Hauk je předsedkyně delegace Evropského parlamentu v interinstitucionální pracovní skupině pro eh, regulační agentury. Toto téma velice bedlivě sleduje právě náš výbor. Během posledního funkčního období jsme dokonce eh, měli eh, zprávu eh, od pana Papastankose k tomuto tématu. A koordinátoři tedy velice dobře sledují toto téma. A Chceme se zvědět více ohledně toho, jak je možné zakladat nové regulační agentury. Paní Jutta Haug nám eh, nyní sdělí, do jaké etapy dospěla práce ve skupině. Prosím, předávám vám slovo. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Děkuji za pozvání. Přišla jsem, eh, jsem ráda, že jsem mohla přijít mezi vás. Chtěla jsem přijít už mnohem dříve, ale tady je potřeba dodržovat eh, určité věci a protože konference eh, předsedů vytvořila pracovní skupinu nebo zřídila pracovní skupinu, takže jsem musela podat nejprve zprávu jim a já jsem to koncem rola měsíce udělala, a protože jsem měla prostor pro to, abych nyní přišla mezi vás. Pracovní skupina je opravdu eh, pracovní skupina a je nás tam šest lidí. Inge Gressler, EPP, Anne Jensen, eh, liberálové, Jean Lambert, zelení, Giles Chichester, EKR e a pan Messerschmidt, EFD eh, e a já se, od sociálních demokratů. A těchto pět lidí mě zvolilo mluvčí této pracovní skupiny. Evropského parlamentu. Pracovní skupina parlamentu to je samozřejmě pouze součást interinstitucionální pracovní skupiny, která tady byla zřízena, aby s komisí a předsednictvím rady, nebo aby se tady jednalo. A potře- opravdu nám to trvalo velice dlouho, než se nám podařilo uspořádat politické setkání. Podařilo se nám to teprve za španělského předsednictví. A nyní za maďarského předsednictví se to očividně posunulo. Podařilo se nám dosáhnout pokroku a po našem čtvrtém setkání už se nám podařilo docílit určitých výsledků. Všichni víme, že agentury představují důležitou součást um, evropské zprávy a myslím si, že by se už nikdo bez agentur neobešel, nebo alespoň z principiálního pohledu jsou potřeba. A v posledních letech ovšem jejich počet opravdu vzrostl z 8 na 32. A teď hovořím pouze o decentralizovaných agenturách. To znamená o těch agenturách, které se nachází v městech členských států. Někdy jsou to hlavní města, někdy ne. důležitou součástí evropské zprávy právě jsou tyto agentury. To je jedna strana. A na druhé straně si myslím, že i když samozřejmě jsou důležité, tak někdy je možné, že ta zpráva příliš přeroste a já si myslím, že celkově bychom se měli dívat na rozpočet těchto agentur a když se na ně podíváme dohromady, tak podíl na evropském rozpočtu nepředstavuje ani půl procenta, eh, žádná celá 4,9 evropského rozpočtu, ročního rozpočtu jde na agentury. Agentury jsou velice různorodé a já předpokládám, že někteří z vás, alespoň některé z těch agentur samozřejmě znáte. A tehdy, když jsme začali pracovat a začal s tím vlastně pracovat ústavní výbor. Byl tam pan zpravodaj Papastamkos. A my jsme tehdy řekli, že potřebujeme obecná pravidla, protože musíme popsat, co znamená dobré řízení, eh, pokud jde o agentury. A do toho jsme se pustili. Existuje taky, také takzvaná technická pracovní skupina, a já eh, ani nedovedu popsat, jaké hory papíru vyprodukovali. Je to velice cené, protože jsou tam věci, které jsou sporné, někdy nejsou sporné, někdy se na tom všichni shodnou, ale bylo to všechno sepsáno, Rada, Komise a parlament jsou tady zastoupeni na této technické úrovni a všechny tyto věci zanáší eh, do určitého souboru a my bychom to potom měli zpracovat na politických zasedáních. Tam se snažíme vypracovat z toho nějaké závěry a opravdu se nám podařilo z toho vyvodit jeden závěr. Například jsme řekli, že pokaždé, když se zakládá agentura, tak je potřeba provést posouzení dopadů a nejenom tak nějaké eh, povrchní, ale je potřeba udělat hloubkové posouzení dopadů, je potřeba důkladně vysvětlit, proč má tato agentura převzít určitou práci a proč komise by tu stejnou práci odváděla hůře než agentura. To je jedna věc. Potom další věc, potřebujeme objektivní kritéria pro odůvodnění sídla agentury. A rada tady ještě váhá, ale ta myšlenka, že je potřeba mít určitá kritéria, například to, že ta agentura musí být eh, dobře dosažitelná a například také ta možnost, že všichni lidé, kteří působí v agentuře, se mohou účastnit společenského života v tom městě, kde to sídlo je. A to není přitažené za vlasy, protože, nebo existuje proto příklad, protože dostupnost například u ENISA, tedy Agentury pro bezpečnost sítě, to se vůbec nedosáhlo. Když má být uspořádáno určité sympózium z celé Evropské unie, svědci, tak oni dva dny musí cestovat e, do toho místa, potom zase zpátky. To znamená, že vlastně tolik dní se spotřebuje jenom na to, aby se potom v rámci ENISA mohli eh, podělit o svoje odborné znalosti. Takže to je špatný příklad pro volbu sídla agentury. Špatný příklad eh, bylo také ECDC. Na, tedy ve Štokholmu a všichni zaměstnanci kteří tam byli zaměstnáni, nemohli chodit k doktorovi, nemohli eh, si dlouhodobě uzavírat nějaké smlouvy. Proč? Protože Švédové nebyli ochotni poskytnout jim eh, určitou kartu s nějakým číslem, protože řekli, neplatí tady daně do švédského mm, rozpočtu. To znamená, že není možné aby tady měli eh, takovéto pojištění, tedy po číslo toho pojištění, které vlastně není úplně sociálním pojištěním, je to trochu jiné pojištění, ale zkrátka nedostali to číslo pro toto pojištění a to byl problém a dokonce ve švédském parlamentu byly zřízeny, nebo se tam s tím zabývaly různé výbory a ty řekly, ne, ne, není to možné. A když členské státy se uchází o sídlo takové agentury, tak potom samozřejmě musí být ochotně plnit určitá kritéria. Mimo jiné jsou to tyto věci, to, že ti lidé, kteří tam budou pracovat, eh, budou moci v tom státě existovat, můžou chodit k doktorovi, budou mít eh, možnost eh, fungovat běžným způsobem, eh, nakupovat v supermarketu. Takže to jsou věci, které radu přesvědčily o tom, že je potřeba některé věci stanovit ještě před samotným zřízením agentury, před tím, než je stanoveno sídlo agentury. A parlament by si přál, a tady jsme zatím to ještě úplně nedojednali s radou, Parlament by si přál, abychom během celého mm, toho legislativního procesu rovnou stanovili sídlo hned od počátku. Není možné, abychom nejprve zřídili určitý předpis, zřídili agenturu, agentura začala působit v Bruselu a potom po roce a půl nebo někdy zkrátka později se řeklo, že agentura má mít své sídlo na nějakém jiném místě a potom, aby ta agentura se vším všudy se musela přesunout. To je samozřejmě nákladné, jsou to peníze evropských daňových poplatníků, jsou to peníze z našeho rozpočtu a tomu bychom chtěli zabránit. Chceme, aby od samého počátku při zakládání agentury bylo zřejmé, kde bude mít své sídlo. Neřekli jsme, že o tom budeme rozhodovat my, my bychom rádi rozhodovali, ale rada si tady vybojovala právo, že toto bude rozhodovat sama. Dobře, v tom případě má rozhodnout sama, ale prosíme, aby to bylo včas. Ovšem, pevně už jsme se dohodli na tom, že v každém eh, základním řádu pro agenturu eh, bude eh, nějaká sunset clause nebo eh, new clause, to znamená, že některé agentury budou fungovat okamžitě, tak jak to bylo u Enisy. A pokud tam nebude časové omezení, žádná sunset clause, tak tam má být alespoň review clause, kde bychom řekli, že se to přehodnotí a řekne se, ano, tu agenturu potřebujeme, je i nadále zapotřebí a pokud ne, může začít plnit jiné úlohy, anebo ji zrušíme. Takže to je to, na čem jsme se dohodli a tak chceme postupovat. Komise po celou dobu hovořila o tom, že by si přála mít blokační menšinu až bude eh, ve, správ, ve správních radě, radě agentur. A parlament a rada se shodly na tom, že to nechceme, protože agentury byly z velké části zřízeny proto, protože měly odvádět práci nezávisle na komisi. A pokud komise bude mít neustále možnost ovlivňovat rozhodnutí managementu, tak už nezávislost zaručena nebude. Udělali jsme něco dalšího. Řekli jsme, dobře, existuje možnost, že se eh, nějaká řídící rada zachová proti evropské politice, proti evropskému právu nebo proti rozpočtovému řádu nebo něco takového. V takovém případě potom komise má právo použít nějaký eh, systém varování a upozornit parlament a radu na to, že se tam něco děje a že je potřeba eh, management té firmy, eh, tedy pardon, management té agentury na to upozornit. A tak to teď, je, tak to teď nyní máme dohodnuto. A dále jsme se rozhodli, že některé agentury tam budou mít řízení dvou stupňů, to znamená, bude tam velká správní rada, eh, kde bude mnoho multiplikátorů a nebo potom menší radu, správní radu, která by vlastně byla zodpovědná za vedení a která by měla podporovat ředitele té menší správní rady. A tady je nám také naprosto jasné, kdo tam má být vyslán. Ten samozřejmě potřebuje nejenom ty odborné znalosti pro tu příslušnou agenturu, ale samozřejmě také potřebuje mít administrativní eh, znalosti, dovednosti a dovednosti pro vedení Takže to jsou věci, které si každopádně přejeme. Samozřejmě musíme zabránit tomu, že by vznikly sporné zájmy mezi agenturou a obecnou evropskou politikou. Tomu by se mělo tedy zabránit eh, v těch správních eh, nebo řídících radách, ale samozřejmě eh, Víceletý program agentury bude sestavován těmito eh, radami, potom se to probere s příslušným výborem a tedy s odborným výborem a jejich podměty budou zohledněny tak, aby Evropský parlament se účastnil alespoň na víceletém programu. Ale to je věc, která nevyvolávala příliš velké kontroverze a pokud jde o jednoletý program, tak jsme říkali, ano, to, to bude vyplývat vlastně z toho víceletého programu. A to znamená, že mm, ta správní nebo řídící rada ho sestaví a ve chvíli, kdy to bude sestaveno nebo schváleno, tak potom tam přijde příslušný um, ředitel k nám do výboru a představí to co bylo z víceletého programu přeneseno do toho jednoletého programu a co bylo rozhodnuto. Takže co by mělo být předmětem práce v daném období? Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Příští zasedání na politické úrovni by se mělo odehrát ještě za maďarského předsednictví, a to 21. nebo 22. června. A my doufáme, taková, takové je naše předsevzetí společné s radou, doufáme tedy, že letos na podzim dospějeme k závěru. a že to celé budeme moci uzavřít a tím pádem budeme mít eh, jakýsi základ, ze kterého se budeme moci pouštět do dalších změn u našich agentur. Já vím, že ne všichni s tím budou úplně spokojeni. My už eh, jsme eh, narazili na první, no nemůžu říct spory, ale v podstatě různice názorů, pokud se týče IT agentur eh, v našem výboru. Ale to nějakým způsobem vyřešíme. Samozřejmě otázka je, jak to nakonec eh, dopadne. Já si myslím, že eh, rada de facto teď hodně záleží na tom, aby nebyl uzavřen žádný písemný dokument s parlamentem, žádné stanovení postupu a procedur, možná, že z toho bude pouze prohlášení. A že takto to vlastně dopadne koncem roku, že to bude pouze prohlášení. Děkuji vám, paní Hauk. Opravdu jste nám vše vysvětlila do detailu. Je opravdu důležité, abychom pochopili, jakou podobu budou mít závěry vaší pracovní skupiny. Hovořila jste o prohlášení, bude tedy podepsáno institucemi, tedy i radou? Ano, takže tak vypadá ta hypotéza. Předám teď slovo kolegům, kteří žádají o to, aby mohli promluvit. Kolega Dav. Dobré ráno, pane předsedo, a děkuji vám za toto velice zajímavou prezentaci práce vaší pracovní skupiny. Eh, pokud se týče našeho výboru my určitě budeme chtít navázat na vaši práci a stanovit si pro tento účel zpravodaje. My zastáváme názor, že je nutné vypracovat rámcové nařízení. A to by znamenalo, že by to celé problematice dalo určitý tvar, strukturu, pokud se týče eh, mandátu agentur, pokud se týče jejich eh, podřízenosti, komu se tady mají zodpovídat, eh, a rozpočtu a prostě, aby bylo vneseno, vneseno jasno do vztahu mezi agenturami a třemi institucemi. Domnívám se, že před Lisabonskou smlouvou se eh, tedy zakládaly ty vztahy na, na článku 352 a já se domnívám, že bychom měli využít, možná proskoumat a využít možnosti Eh, našich rozšířených pravomocí podle Lisabonské smlouvy, abychom tedy zjistili, co všechno je možné a výsledkem by mohl být eh, skutečně rámcové nařízení, které by vytvořilo takový nějaký jasný základ který by bylo možné více ovlivňovat ze strany parlamentu, mohli to tak říci. Mohla byste říci něco k pravděpodobným scénářům budoucího růstu agentur? Nebo jaké další návrhy existují s ohledem na vytváření agentur. To by nám dodalo impuls k tomu, abychom byli schopni eh, správně načasovat eh, parlamentní iniciativu ve smyslu mm, na vrhu tohoto rámcového nařízení. Děkuji. Pan Mendes de Vigo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, paní Hauk, za to, že jste přišla. Jak už o tom hovořil pan Dav, je pravda, že náš výbor se historicky zabývá agenturami vy jste o tom také hovořila, hovořila jste o zprávě pana Papastamkose. Možná hm, trochu naivně bych chtěla položit eh, principiální otázku. Vždy jsem měl takový dojem, že že agentury mohou omezit um, pravomoci Evropské komise. Možná se pletu, eh, ale vy jste také říkala, že agentury se vytvářejí proto, aby byly nezávislé a aby komise do nich nezasahovala těmito eh, blokovacími menšinami. Možná hm, se pletu, ale vysvětlete mi, eh, jak to je. Já mám pocit, že pokaždé, když se vytvářela nějaká agentura a je jich hodně, co se nakonec stalo? Nakonec se omezila Eh, pravomoc komise v určitých sektorech. Možná se na to dívám příliš jednoduše, ale mohla byste mi říct, zda je to politicky správné? Možná, že to je dojem, který eh, je poplatný minulosti a teď už eh, není realitou. Ale zajímavé také je, že chcete mm, mít jasné objektivní podmínky po politické diskuzi totiž vidíme, že eh, se eh, hovoří především o místě eh, sídla. Například se hovořilo o tom, jaké gastronomické výhody může mít nějaká země, což je zásadní podmínkou k tomu, aby právě v této zemi sídlila určitá agentura. Jak se tedy rozhoduje? Rada nějak rozděluje agentury? Přejete si mít objektivnější kritéria pro stanovení sídla. Také proto, abyste usnadnili život zaměstnancům eh, v daném místě. Také, aby byl eh, snadnější přístup nebo doprava eh, do sídla agentury. To je zajímavé, hovořila jste také o rožce. Mm, Kolik agentur, které byly vytvořeny v posledních letech, bylo uzavřeno? Kolik už jich neexistuje? Můžete nám to prosím říct a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci, ve vedení této skupiny. Vidím, že to jsou čtyři ženy, dva muži, parita tedy není v této skupině, nepochybně bude fungovat lépe než ostatní. Eh, Pan Guerrero. <coughs> Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji eh, paní Haug za předložené informace a prezentaci o tom, jak postupují vaší práce. Ty jste vlastně někde uprostřed. Pokud se týče toho, co eh, řekl pan Mendes Vigo o možných důvodech, proč vznikají, proč se zakládají agentury, nebo o tom, že jejich vznik de facto omezuje pravomoce komise nebo tvoří jakousi paralelní administrativu. No, to je fenomén, který vzniká nejenom v rámci Evropské unie, ale vidíme to též také na národní úrovni za poslední dvě desítky let se opravdu hodně ustavují agentury nebo prostě něco podobného a všechno jsou to záležitosti, které stojí mimo rámec stávající administrativy, stávající zprávy. Proč? Eh, ony sice jsou flexibilnější při řešení eh, nejrůznějších problémů, ovšem problém je eh, v jejich dohledu, tedy v politickém smyslu, v dohledu nad nimi, v tom, komu se mají zodpovídat. Protože to je něco, co de facto funguje paralelně s administrativou, se zprávou. A ta pracovní skupina, které předsedáte, by vlastně měla vzít v úvahu tento konkrétní aspekt. Jde v zásadě o oslabování politické kontroly, což je třeba vzít v úvahu také. Otázka nyní je, jaký vliv, jaký dopad mají tyto eh, agentury nebo budoucí agentury na eh, ekonomické řízení v Unii, ten economic government. My se v současné době snažíme vytvořit mechanismy, které jsou nezbytné pro zvládání ekonomické krize v Evropské unii. Ovšem ty se snažíme vytvořit eh, v rozpočtovém rámci. Jsou zde určité otázky, obavy nákladů, které tedy z toho pro instituce vyvstanou. A já si tím nejsem zcela jistý, poněvadž já eh, neříkám, že bychom měli šetřit na věci, které jsou nutné, ale měli bychom si stanovit priority. Eh, <clears throat> thank you. Eh, Děkuji. Eh, mně se líbí ta myšlenka sunset clause nebo review clause. Já jsem chtěl říci, že v podstatě eh, by to mohlo být aplikováno na další evropské eh, instituce, ale to by asi nenarazilo na pochopení, takže to neřeknu. Bylo na začátku jasně eh, řečeno, jaké jsou funkce, nebo mají být, má být stanoveno, jaké funkce mají mít ty agentury. A otázka je, jestli je možné funkce přidávat, jestli vlastně ty agentury si sami mohou eh, nalézat nové funkce, poněvadž eh, to by mohlo být jako taková eh, strategie sebezáchrany u agentur, kde jim hrozí třeba zrušení, ale myslím, že tím navazuji na pana Deviky. Já chci tady se zeptat pouze týče těch extra 24 a teď otázka, jestli existují nějaká obecná pravidla pro vytváření eh, vytváření eh, agentur. Eh, vy jste řekla, že existují určité podmínky, ne, ale jestli je to skutečně obecná pravidla tady mám. A teď další věc nakolik eh, tedy jde o veřejně přístupné informace, které se týkají těch kantun, protože často se to možná probírá in camera. Pani Gurmaj. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretettel eh, köszöntöm. Eh. Děkuji vám, pane předsedo, a také zde chci přivítat paní Hauk, předsedkyni této pracovní skupiny. Hospodářské řízení plus 1 bylo jedním z úspěchů maďarského předsednictví. Tento pě, tato zpráva 5 plus 1. Jaký dopad podle vás bude mít na agentury a jejich práci? Slovo má paní Haug. Já bych také chtěl říci, vzhledem k tomu, že už mnoho témat eh, zaznělo, vaše pracovní skupina, jak už zde bylo naznačeno, se chystá mm, připravit eh, závěrečné prohlášení, které bude stanovovat principy, bude připravovat jakýsi rámec pro především výkonnost agentur. A na tomto tedy uvidíme komplexnost eh, celého eh, textu. Nejedná se tedy o revizi nějaké jednotlivé agentury, ale bude to úprava pro eh, všechny agentury tohoto typu. A pokud bude zapotřebí eh, přistoupit k nějakým změnám, eh, budou potřebné, tak ať se učiní. A tyto změny by měl mít možnost ovlivňovat také parlament. Also, So, wo fange ich an? Das war... Tak, kde bych měla začít? Otázek bylo mnoho. Já bych tedy eh, začal otázkou pana předsedy Kaseního. Konkrétní hodnocení jednotlivých agentur skutečně existují jednotlivě a už v právním základu se s tím počítá, že budou tedy individuálně hodnoceny. Čili my v interinstitucionální skupině se nezabýváme hodnocením jednotlivých agentur. A my také eh, se nezabýváme obecně otázkou, zda agentura má nebo nemá smysl, ale my říkáme, jaké podmínky chceme, aby byly splněny ze strany parlamentu a jaké podmínky potřebují pro své fungování agentury. to je vlastně cílem naší spolupráce. My vycházíme ze sdělení komise. Ústavní výbor přišel tady s myšlenkou, že je nezbytná meziinstitucionální dohoda mezi radou a parlamentou o agenturách. To se nám podařilo my jsme se o to pokusili a také pan kolega Papastamkos, poněvadž já jsem byla eh, zodpovědná za tuto oblast eh, v rozpočtovém výboru, čili pan Papastankos mě do toho vtáhl. My jsme absolvovali několik eh, zasedání s radou, ale celkem nic z toho nebylo pak eh, komise tedy prohlásila, že to se musí někam posunout, řešit a poslala nám tedy sdělení. Ovšem to je všechno z minulého volebního období. A teď se dostávám k otázce eh, Andrew Duffa eh, k, tomu, jak si má člověk představit budoucnost agentur. Čili v současné době se žádné další agentury neplánují je založeno všechno to, co mělo být založeno a také komise se k tomu staví tak, že pokud nebude mezi institucionální dohoda, pak komise nebude navrhovat zřízení žádných dalších agentur. A dál je třeba, aby to eh, rozhodl ústavní výbor, co chce dělat, jestli tady chce jmenovat eh, zpravodaje nebo jestli chce nějaké nařízení dále k panu Mendesi de Víkovi. Nezávislost agentur na komisi. Tady říkám ano. Já od roku 1994 zasedám v Evropském parlamentu a musím říct je toto, kdykoliv byla založena nová agentura, pak parlament do toho šel s motivací, aby tato agentura nezávisle uplatňovala tu legislativu, kterou jsme zde schválili, nezávisle na komisi, aby tak činila. Nicméně dnes zřizování agentur navrhuje nejenom parlament, to je těch 24, o kterém hovořil pan Bronx, ale také komise předkládá své návrhy. A v podstatě jde o dvě stránky téže mince. Komise si je samozřejmě vědomá, že v mnoha oblastech eh, musí zvládat určitou agendu a stojí to množství zdrojů, zejména personálních. No a myšlenka tedy je, že se zřídí agentura, která toto převezme a uleví komise. A Eh, musím říci, to zajímá eh, zejména váš výbor. Ne všechny agentury spadají do kategorie 5, té administrativní nebo správní. Oni hm, jsou zařazeny i do eh, různých dalších agentur, čili do toho jdou operační prostředky na administrativu, kterou vyřizují agentury. Čili určité úkoly si ponechává agent, tedy komise, ale také k agenturám chce tedy mít určité slovo. Ale je to tak, že my máme zodpovědnost za agentury a proto my chceme dosáhnout toho, aby tyto agentury byly nezávislé na komisi, aby tedy fungovaly jednoduše a prostě podle evropského práva. Eh, k tomu, co řekl Enrique, zda tedy není to tak, že by snad eh, zodpovědnost eh, a podřízenost nebyla eh, průhledná. Tak říkám, ne, průhledné to je. Všechny agentury a jejich rozpočty jsou součástí našeho rozpočtu, tedy celkového evropského rozpočtu. A pokud my v prosinci Eh, rozhodujeme o vlastním rozpočtu na příští rok, tak zároveň s tím rozhodujeme jednotlivě o všech agenturách. A sice nejenom o penězích, které dostanou tyto agentury na činnost, ale eh, rozhodujeme také o jejich vybavení lidskými zdroje. Čili to rozhodujeme spolu s rozpočtem. To je naše právo jako rozpočtového orgánu. Má to druhou stranu, a sice, že rozpočtová kontrola, eh, té podléhají i tyto agentury. Zkoumá je účetní dvůr, vypracovává zprávy a ty zprávy jdou do našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tento opět přeskoumává a vyhodnotí tu část, která příslušnému eh, řediteli tedy podléhá a vlastně buď udělí nebo neudělí absolutorium. Čili i zde je eh, vždycky zdůvodnění, oprávnění. Pokud se týče tří agentur finančního trhu, to jsou naše nejnovější agentury, to je pravda, ale Ony existovaly už dříve ve formě mezivládních agentur a byly v podstatě jen převedeny pod evropské právo. Změnily se jejich úkoly, respektive rozšířily se jejich úkoly, mají také rozšířené kompetence směrem k členským zemím a podle mě, tak jak tomu rozumím já, je to naprosto v pořádku. A pokud se týče financování těchto agentur, tak tady máme žavou novinku. A sice my jsme nerozdělili to financování. E, je to vlastně tak, že e, jsou tam e, sice podíly něco platí členské země, něco platí eh, evropské instituce, ale rozhodujeme my. Čili všechno, všechno je to součástí našeho rozpočtu, členské země pouze přispívají. Nyní ta sunset clause. Eh, pan Bronx se ptal, jestli už eh, existují, tedy existovaly agentury, které již neexistují. Musím říct, že ano ale e, není to úplně nejvhodnější příklad, poněvadž nebyla to decentralizovaná agentura. Šlo o agenturu, dnes bychom řekli, že je to exekutivní agentura, ovšem tenkrát e, tento útvar ještě neexistoval. Asi si možná někteří vzpomenete, že existovala agentura pro obnovu e, v Soluni, ale co dělala tato e, agentura, ta byla odpovědná za realizaci programu CAC. Čili byla to exekutivní agentura pro implementaci programu CAC a jakmile to doběhlo ke konci, e, a a e, státy, pro které byl tento program CAC vytvořen, eh, změnili status jako na předstupní a eh, tím byla tato agentura rozpuštěna. Přičemž eh, je třeba říci, že někteří v Evropském parlamentu proti tomu protestovali a chtěli, aby tato výborně fungující agentura dostala jiné úkoly. Nicméně skutečně byla zrušena. Sunset Clause jsme měli také agentury ENISA. Nicméně eh, komise rozhodla, že NISu ještě potřebujeme, takže její život je prodloužen a její právní základ eh, je zcela změněn, zcela obnoven. Já vycházím z toho, že Enisa i nadále bude dostávat eh, nové, nové úkoly. Ano, a to bude v okamžiku, kdy paní Redingová, paní komisařka, předloží sdělení, eh, ve kterým, nebo prostřednictvím kterého se eh, řada úkolů, která se bude týkat síťové bezpečnosti v Evropě, tak tato agenda se předá právě agentuře ENISA. Ale ENISA je eh, jediná agentura, která má sunset clause, která má tedy tu dobu expirace, a tak to prostě zatím je. E, nicméně u všech agentur existuje e, review clause nebo něco v tomto smyslu, já nevím, e, vyhodnocení, přehodnocení a tak dále. Čili otázka, řeší se tam otázka, za jaký podmínek má agentura pokračovat ve své práci. Jak taková agentura vzniká? No vzniká tím, že my, jakožto součást legislativně, legislativního procesu, když o tom rozhodneme, prostě eh, tyto agentury nepadají z nebe, možná, že občas to vymyslí komise, ale my rozhodujeme o tom, jestli se eh, stane nebo nestane skutečností. Čili my můžeme i návrh komise odmítnout a říct ne, ta tento úkol, ten zůstane vám, komise. Čili e, není to tak, že by se nám agentury množily jako houby po dešti nekontrolovatelně, ale agentura vzniká, když my o tom rozhodneme. No a pokud skutečně rozhodneme, pak je třeba e, definovat přesně její úkoly. A jestliže se legislativa nějakým způsobem v průběhu let vyvine, jestliže vzniknou nové úkoly, jako je tomu na příkladu agentury pro návořní bezpečnost v Lisabonu, pak se také změní právní základ pro tuto agenturu a na tom také třeba momentálně pracujeme. A stanoví se tedy to, eh, nebo respektive to, co má ta agentura dělat navíc, tak to se přičlení do právního základu. Čili takto se změní právní základ. My určitě v dohledné době se budeme zabývat agenturou ECA, to je ta agentura pro chemické záležitosti v Helsinkách, poněvadž ta by měla převzít ještě také hodnocení biocidů a pesticidů což momentálně nemá ve svém právním mandátu, ve svém právním základu, čili eh, o to bude ten právní základ doplněn. Tak, teď eh, kontroluji, jestli jsem zodpověděla všechno. Ještě ke kritériím. Kritéria, podle kterých se mohou ucházet členské země. Takže ta kritéria jsou pro nás jasná. Eh, musíme mít dohodu o sídle, kde bude stanoveno, k čemu se členská země zavazuje. My, jakožto rozpočtáři, to je třeba říci, eh, musíme říci, že je kladným bodem, pokud se najde budova za přiměřenou cenu, aby eh, pořád tedy Evropskou unii někdo jaksi nedojel nad rámec. Čili nejde jenom o to, aby byla budova kdesi, ale aby tam byly taky určité záruky a bezpečnostní standardy. Čili to opravdu je na členském státu, který se uchází o sídlo této agentury. Dále musí členská země zajistit to, aby pracovníci této agentury opravdu mohli pracovat, aby měli pracovní podmínky, aby to prostředí Eh, jim umožnilo vykonávat jejich práci. No a dále, každopádně trváme na tom, aby agentura byla také dosažitelná. Je nesprávné vnímat agenturu jako jakousi jinou formu regionální politiky. Řecko to udělalo dvakrát, jednou v Soluni a jednou Myslím, že tam ten eh, Serford je pořád v Soluně a pak ještě v Herakliu eh, je Enisa. A čili to tak prostě eh, je důležitá věc. Prostě je třeba, aby se nebo problém je tedy tady v tom, že z kteréhokoliv letiště je to prostě strašně daleko ještě. A pro nás jako poslanci je to problematické, pokud se tam tedy eh, chceme dostat, ale nejenom pro nás, ale eh, také pokud potřebují vědeckou spolupráci a věci nejsou zrovna dobře placeně, takže je to velká potíž. To prostě znamená, že musí eh, kvůli, vždycky prostě si na to naplánovat celý týden. Čili pokud eh, agentury, tak eh, je třeba, aby byly eh, v blízkosti letiště, možná hlavního města nebo něco podobného. Čili to je důležitá věc, aby bylo dopravně dosažitelné. Kdyby to šlo podle mě, pak bychom si kladli jako podmínku, že to musí být v hlavním městě. Jenomže eh, eh, také někteří poslanci byli proti, protože říkali, že hm, existují tady velká města, kde ta dopravní dostupnost je velice dobrá. Ale dopravní dostupnost to by mělo být určitě jedním z kritérií. Tak a teď už jsem zodpověděla úplně všechno. Děkuji vám, paní Halko. Odpověděla jste dokonale na všechno. Především jsme velice rádi, Eh, že budete schopni dosáhnout konce vaší eh, práce a že eh, společně takto budeme moci na tom spolupracovat Evropské instituce. Díky vám. Ještě jednou vám tedy děkujeme za to, že jste nás navštívila. Ich, ich muss jetzt in aus. Děkuji a teďka běžím do rozpočtového výboru. Okay, thank you very much. Allora possiamo passare alle votazioni. L'ora è... Eh, Můžeme tedy přejít k hlasování. Ah, facciamo lì? Eh, passiamo allora al punto... Budeme tedy hovořit o bodu 10 na pořadu jednání. Změna článku 51 neboli společné schůze výborů. Co se týče mých pozměňovacích návrhů, chci oznámit, jak už jsem předeslal včera, že čtvrtý bod mého pozměňovacího návrhu chci předložit eh, na jiném místě i na základě toho, co jsme řekli my jako konference předsedů, protože se jedná o aktiv eh, přenesené eh, působnosti. A je tu, ústní, je tu pozměňovací návrh pana Martina. Možná by si jej přál osvětlit. Protože by to znamenalo, že se něco stáhne z toho textu. Je to tak? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl stáhnout se pozměňovací návrh číslo 3. Děkuji vám. Můžeme tedy postupovat dál a to přímo k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 1 je stažen, číslo 2. Kdo je pro? Je přijat. Pozměňovací návrh 3 je stažen. Zůstává tedy jen návrh konečného textu Evropského parlamentu. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je proti? jeden hlas proti, kdo se zdržel, dva jsou proti a nikdo se nezdržel. Máme tedy přesná čísla. Dvacet pro, dva se zdrželi Dva jsou proti a nikdo se nezdržel. Bod 11 na pořadu jednání se týká změny nařízení o slyšení nominovaných komisařů. Už jsme včera rozhodli, že hlasování bude odloženo, ale pokud si přejeme, můžeme si ještě vyslechnout něco o zprávě. Takže bych chtěl navrhnout, abychom prohodili pořád jednání, protože nám zbýdá, zbývá jen tedy diskuse k bodu 11 a pak 12, bod 12 a tam je hlasování. Proto bychom mohli hlasovat o mandátu ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na 2012, to je bod 13. A posléze se vrátíme k bodu číslo 11. K bodu 12. Pan Saudargas je zpravodaj a může předložit uh, svůj komentář k předloženým pozměňovacím návrhům. A samozřejmě autoři pozměňovacích návrhů též mohou promluvit. Prosím, pane Saudargasi, máte slovo, pokud si jej přejete. Trumpai, eh, trumpai, e gerbiamas eh, pirmininke, tik tai dėl pataisų. Eh, Mám připomínky pouze k pozměňovacím návrhům ze 17 pozměňovacích návrhů mohu bohužel pouze dva podpořit, první a druhý. První pozměňovací návrh je v redakční povahy a proto budu za něj rád, protože text bude jasnější. Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k úsilí členských států okleštit rozpočet. A já nejsem proti tomu, abychom na to poukázali. Podobné je to i se sedmým pozměňovacím návrhem od stejného kolegy. A tady je uváděno zkracování národních rozpočtů ve spojení s evropským rozpočtem a já jsem proti tomu, evropský rozpočet je specifický a musí být nastaven tak, abychom mohli potírat krizi a proto bychom zkracování evropského rozpočtu neměli provádět stejně jako v národních rozpočtech. Samozřejmě musíme postupovat opatrně. A jsou tady další pozměňovací návrhy, které nemohu podpořit, protože podle mého názoru tyto pozměňovací návrhy nespadají eh, do působnosti našeho výboru. Možná, že kolegové by měli tyto věci předložit v rámci rozpočtového výboru. A pokud jde o další pozměňovací návrhy, tak eh, se tady liší názory na formulaci. Někdy jsou to spíše redakční věci nebo retorické věci, jako další integrace Evropské unie. Takže to by z mé strany bylo vše. Přeje si ještě někdo slovo, aby eh, podpořil pozměňovací návrhy? Pane Dafe? Ne. Eh, můžeme tedy hlasovat? Zdá se, že ano. Je to odstavec 1, pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Postavec 2, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. K ostavci 3 zde máme pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ostavec eh, pozměňovací návrh 13. Pozměňovací návrh 13, opravuje se předseda, kdo je pro? Proti? Strželi se eh, zamítnout. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Pozměňovací návrh 14. Pro? proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijat jednomyslně. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Toto je třeba přepočítat, takže kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Bylo mi připomenuto, že jsem omylem nenechal hlasovat o pozměňovacím návrhu 12 Morten Messerschmidt k ostavci 3a. Budeme o něm hlasovat nyní. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Budeme hlasovat tedy o návrhu textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh stanoviska je přijat a blahopřeji navrhovateli. Nyní se můžeme vrátit tedy k předcházejícímu bodu na pořadu jednání, tedy jedenáctému bodu, nazvaném Změna nařízení o slyšení nominovaných komisařů. Hlasovat se bude 15. června ale nyní pan kolega Dav si vezme slovo a ilustruje nám stávající situaci. Yes. Uh, eh, pane předsedo, eh, je to asi tak. Já myslím, že je naprosto vhodné, abych eh, něco řekl k mnou předloženým kompromisním návrhům. Na základě setkání s konferencí předsedů výboru. Ehm, konference předsedů výboru. Ehm, myslím, že tam se velice úzce sleduje sledují stanoviska komise a my jsme hovořili také s komisařem Ševčovičem, který nám tlumočil formální stanovisko komise k našim navrhovaným pozměňovacím návrhům. Já jsem tedy předložil hlasovací seznam s kompromisy a teď bych chtěl něco říct k těm zajímavějším z nich. První kompromis byl dohodnut s komisí. Týká se rozhodnutí předsedy eh, komise, který se týká rozdělení eh, míst v kolegiu. Můj první návrh je takový, že by eh, čerstvě jmenovaný předseda předstoupil před eh, společné zasedání konference předsedů a konferenci předsedů výborů a jste to tedy předložil. Pan Barroso, myslím, velmi správně vycítil, že náš návrh by eh, poněkud omezil jeho právo iniciativy a de facto jmenovaný předseda komise eh, by vlastně eh, byl na eh, vlastně by se dostal podobné pozice jako předseda rady. A předseda komise ovšem to vnímá tak, že Eh, jmenovat kandidáty na obsazení postu komisařů, že to je jeho eh, privilegium, eh, které by mu mělo zůstat zachováno. Takže já tento odstavec přepíšu v tom smyslu, že můžeme pozvat nově jmenovaného předsedu, aby vysvětlil eh, svou volbu v souhladu eh, s politickými pokyny a aby eh, tedy tak, jak byly stanoveny, respektive zveřejněny před volbami. Takže já jsem proto, abychom to takto podpořili. konference předsedů, eh, předsedů výboru se stavila překvapivě kriticky eh, k tomu, eh, že by se jmenovali zpravodajové. Myslím, že předseda to vnímal tak, že stanovení zpravodaje by ubralo jejich roli, zmenšilo jejich roli eh, při posuzování vhodnosti kandidáta na komisaře. Takže já si myslím, že bychom ponechali formulaci, že výbory mohou stanovit zpravodaje, ale nepodpoříme návrh pana Gererose, eh, který to formuluje v jako šel. čili eh, musí eh, stanovit, chceme tedy mohou stanovit, nikoli musí stanovit zpravodaje. Další se klonili spíše k tomu, aby byla zachovaná eh, plnohodnotná schůze výboru na konci, na konci slyšení, tak, aby se eh, tedy mohlo dobře projednat eh, celkové hodnocení. Ovšem Eh, musím říct, že eh, členové výboru tomu nebyli moc nakloněni, poněvadž eh, prakticky je to organizačně obtížné. Zhruba v devíti z deseti případů něco takového není nutné, protože koordinátoři spolu s předsedou a zpravodajem pokud tedy bude stanoven zpravodaj, se mohou jednoduše a prostě dohodnout eh, na vyznění hodnocení. Takže já zde zůstávám u svého prvního návrhu. A sice, že bychom trvali na tom, že proběhlo plné zasedání výboru pouze tam, kde se koordinátoři výboru nedokážou zhodnout na hodnocení. V kompromisu D se snažím popis tří typů slyšení standardizovat, tak aby mohla eh, být prováděna v souladu s jednacím řádem, který momentálně platí. Máme tedy tři možnosti výběru. Eh, Buď to bude jedno samostatné slyšení, které uspořádá příslušný výbor, pak může být společné slyšení více výbory a pak může být asociované slyšení. Eh, prováděné asociovanými výbory. Takže tím by se eh, mělo vyjasnit postavení výboru. Co se týče kompromisu B, tady otázek. Máme zde ústní pozměňovací návrh, podle kterého by první dvě otázky měly být zpracovány předsedy eh, výboru, eh, tedy konference předsedů výboru, což eh, by měla být společná otázka. Dále pak zde máme příslušný výbor a ten bude mít právo na tři další otázky. A v případě spojených výborů každý z těchto výborů bude moci formulovat dvě otázky. Domnívám se, že tím se počet eh, písemných otázek minimalizuje a také se vyjasňují poměry v otázce zodpovědnosti v případě asociovaných slyšení. Kompromis C. Tak ten je důležitý. Zde se trvá na tom, aby bylo vypracováno vždy jedno hodnocení každého komisaře. A neměla by se konat žádná nějaká další spontánní druhá slyšení. Ale pokud bychom si přáli ještě další dotazování eh, příslušného kandidáta, tak je třeba eh, tento požadavek eh, formovat prostřednictvím předsedy parlamentu. A dále prohlášení o hodnocení kandidáta je třeba eh, projednat dohodnout se na nich a zveřejnit je do 24 hodin od ukončení slyšení, přičemž je třeba ty výsledky předat také konferenci předsedů. Podle eh, původního návrhu se předpokládalo uspořádání eh, společného zasedání obou konferencí, ale hm, v praxi to je jednak politicky nepravděpodobné a prakticky eh, neuspořadatelné. Čili konference předsedu výboru prostě předá tato hodnocení a to tak, aby jsme měli konsistentní, rovné zacházení se všemi kandidáty. Nicméně politické rozhodnutí o ukončení slyšení eh, bude v rukou konference předsedů. Čili to jsou ty zásadní kompromisy a jejich úpravy. Já si myslím, že pokud se na tomto přístupu zhodneme, pak to bude znamenat významné zlepšení tohoto procesu schvalování kandidátů a myslím, že nás také plně podpoří komise. A ještě jeden bod závěrečný, pokud se týče načasování úvodních prohlášení. Sodli jsme se s panem Gererem, že jejich trvání by mělo být omezeno na 15 minut. Myslím, že 15 minut eh, místo 10, 20 eh, nebo 30 Eh, že tady těch 15 minut je konsensus mezi předsedy výboru. A navíc se také domnívám, že kandidát na komisaře asi nedokáže dát syntézu svých názorů a svých osobních postojů za nějakou výrazně kratší dobu než bylo těch 15 minut. Ano, děkuji vám, Enrique. Ještě se ptám, kdo další by si přál promluvit. Enrique. Gracias, eh, Andrew. Děkuji vám za tento souhrn. Nad tímto tématem um, trávíme již eh, dlouhou dobu a hodně práce jsme nad ním vykonali. Eh, jak řekl pan Dav, když se shodneme nad tímto obecným pohledem, ostatní aspekty už nejsou tak důležité. Souhlasím s návrhy, které byly předloženy. Myslím si, že nemůžeme nutit eh, předsedu komise, aby nám vysvětlil kritéria, jimiž se řídili nebo řídí při stanovení této eh, funkce. To jsou eh, kompetence, které spadají přímo pod něj. Chci vás vybídnout, tomu, abychom pochopili, že poté, co, co je tedy předseda komise pozvan, aby mezi nás přišel, těžko bude toto pozvání odmítat. Myslím tedy, že tímto pozváním eh, bychom eh, učinili již dost. Co se týče eh, flexibility u zpravodajů nebo hypotetických zpravodajů, chci říci, že v některých případech lze jmenovat zpravodaje, protože už došlo k dohodě koordinátorů, protože ta práce byla uspořádána již určitým způsobem, jindy to zase takto nejde. Takže zde má zůstat otevřená eh, další možnost. Za třetí, důležité mi připadá také to, že za určitých okolností tří hodinové slyšení není eh, považováno za dostatečné eh, na to, aby se mohlo rozhodnout o eh, kandidátovi ve výboru. Předseda parlamentu s předsedou komise mají vyřešit tedy problém ohledně možného druhého slyšení, ale myslím, že je třeba v tomto případě předejít tomu, aby docházelo eh, k opakovaným slyšením, k takovým prvním pokusům o slyšení, které se pak opakují. To je tedy k tomu, co řekl pan eh, Dav. A myslím, že v tom daném kontextu to je velice vhodné. Eh, nejde o to, abychom teď hlasovali o těch pozměňovacích návrzích, ale myslím, že ten celkový text je dobře orientován. Děkuji, Enrique. Igo Mendes de Vigo. Děkuji. Za naši skupinu bych chtěl také poděkovat eh, Andrew Duffovi za vynikající práci. Parlamenty si samozřejmě svou moc získávají postupně a jenom díky tomu, že za ně bojují. Pamatuji si, že došlo k formálnímu jmenování eh, předsedy eh, komise, kde my jsme s tím pouze eh, tiše souhlasili a e, v radě se nikdo nedovedl představit, že Evropský parlament by si mohl dovolit e, něco odmítnout, takového kandidáta odmítnout, když se to bylo formální, e, přišel, přišlo to, jak to přišlo a my jsme to museli mlčky odsouhlasit, ale v průběhu doby jsme si vybojovali postavení, kdy je to skutečný postup, Například pokud je o smlouvu s NIS nebo s Lisabonem, tak teď už v každém případě máme takovou situaci, kdy se samozřejmě zohledňují výsledky voleb a my jsme tady potom zástupci lidu. A tady je velice dobré, že se lépe ukazuje, jaký, jaké je kontrolní řízení nebo řízení kontroly Evropského parlamentu. A pokud, neboli pokud jde tedy o to, aby byli vybráni uchazeči pro tyto funkce. A já si myslím, že toto je ještě další věc, protože my jsme vycházeli ze zkušeností z minulých let a kompromisní návrhy, které byly předloženy, například pokud jde o jmenování pana zpravodaje, tak eh, to všechno je rozumné může dojít k případům, kdy něco takového není potřeba, ale někdy to potřeba být může. A já si myslím, že to, jak to proběhlo u Ševkoviče, tak tam to samozřejmě není vždy jednoduché, ale je možné se dohodnout. A tady to možná bude stejné nebo jiné někdy, ale musíme postupovat pragmaticky. Takže to, co vám zpravodaj tady předložil, mi připadá dobré. A no, pak eh, tady máme pana Angela, který je odborník na otázky ústavy a naše skupina k tomu vždy říkala, že pokud komise na plénu při rozhodování o jmenování komisařů Eh, jedná, tak já si myslím, že je to politicky pozitivní. Možná je to někdy také složité, možná to není nutné, ale já si myslím, že to je možnost, kterou bychom si měli nechat otevřenou. Protože někdy jsou ty případy naprosto jasné a potom je potřeba zohlednit čas a někdy třeba e, to není tak, že by k tomu probíhala nějaká velká rozprava ke e, kandidátovi a pak se to dá rozhodnout jinak. Ale myslím si, že toto je další možnost. Pořád, pořád tady hovoříme o transparentnosti, e, o průhlednosti věcí. A já si myslím, že každý člen komise by měl mít možnost chopit se slova a a všichni by měli mít možnost se vyjádřit také tedy eh, ke komisaři. Takže já bych chtěl, abychom tady nechali tu možnost otevřenou. Toto byl vždy z principu náš názor, který budeme zastávat i nadále. Jinak si myslím, že jsme odvedli dobrou práci, především tedy pan Dav. A my samozřejmě jsme přesvědčeni o té práci pana zpravodaje a budeme s tímto přesvědčením hlasovat, protože si myslíme, že to je eh, dobrý krok. Eh, Ještě tu mám dva řečníky. Ještě někdo si přeje promluvit? Pan Prat. Já bych srdečně poděkoval panu zpravodaji za tento návrh. Mé připomínky, které částečně jsou i otázkami, mohou být stručné. Stručné proto, protože zpráva je velice podrobná, je tam mnoho úvah, už jsme o tom podrobně diskutovali a já si myslím, že to, co se tady stále zřetelněji rýsuje, odráží konsenzus tohoto výboru a přispěje to k tomu, že slyšení budou mít ještě větší váhu, budou ještě zřetelnější nebo výraznější než dosud. Velice dobré a důležité je, že tam výslovně zmiňujeme možnost zeptat se předsedy komise na to, jak jsou rozdělena jednotlivá portfolia, to znamená, jaké jsou úvahy, podle kterých je nastavena celková koncepce. To si myslím, že tomu přináší přidanou hodnotu. A pak mám dotaz eh, k kompromisnímu návrhu A, protože podle mého názoru by tam stačila krátká písemná nota, tak je to snad míněno, protože já jsem si říkal, že by bylo smysluplné, kdyby to byla, bylo informování, které by bylo bezprostřední, písemné a kde by bylo možné k tomu podat doplňující otázky. Eh, ale to je pouze otázka Eh, přesné formulace kompromisního návrhu a eh, Potom pokud je o ten počet těch minut, eh, tak to si myslím, že to je dobré, je to dobrý kompromis. A potom pokud jde o otázku prodloužení při pokračování jednání, kde výbor řekne, ano, máme tady potřebu položit další otázky, některé interní věci nejsou vyjasněné, takže tady to chápu tak, že se půjde formální cestou, že to půjde přes předsedu, ale že tím ta možnost nemá být omezená a potom poslední otázka. Ehm, zjednodušení eh, těch 20 hodin, jestli je to ve všech případech dostačující. Já bych chtěl, abychom poměrně rychle eh, museli dospět k názorům ve výborech, ale samozřejmě může dojít na případy, kdy bude potřeba se poradit dále a by se do toho zapojily ještě i frakce. A proto je tady otázka, jestli těch 24 hodin je dostačujících. Eh, to jsou mé otázky nebo připomínky, je to velice stručné, ale je to proto, protože si myslím, že to celé je velice zdařilé, i ty pozměňovací návrhy. Děkuji, pane Sandagasi. Tady je pan Sandagas, prosím. Eh, Děkuji. Souhlasím eh, s kolegy. gratuluji kolegovi Dafovi k jeho zdařené, zdařilé zprávě. Je velice vyvážená, velice podrobná, jako vždy. A kolega de Vigo už nám to tady vše představil a mám několik připomínek k pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh číslo 12 souhlasím s tím, že se odráží v kompromisu A a také, ke, eh, pokud je o kompromisní eh, pozměňovací návrh D, eh, tam je to dobré, a potom číslo 16 k tomu C, Pokud je o první část mého 23. pozměňovacího návrhu, tak o dobře s tím souhlasím, ale některé aspekty jste tam, nebo tam byly vynechány a já bych se chtěl přece jen podržet toho původního stanoviska, tedy že výbor usnesení uh, koordinátorů musí potvrdit. A myslím si, že bychom, když tak, eh, kdy, eh, mohli, museli o tom hlasovat. Vidím tedy, že podporujete kompromisní pozměňovací návrhy, takže to můžeme eh, takto ponechat Andru Dafovi, aby to shrnul. Děkuji vám za tato vyjádření. Myslím skutečně, že můžeme dokončit tuto práci už v červnu na další schůzi koncensem a to je dobrá věc. Jenom bych chtěl připomenout, co se stalo při volbě současné komise. Pan Barroso zveřejnil své politické hlavní směry září. My jako parlament jsme ho to žádali už v červenci. On celé léto tedy sepisoval tyto dokumenty, v září je uveřejnil, ale nepředstoupil před parlament až do února, aby promluvil o své komisi, tedy mm, přišel až v únoru. A nevím, zda jsme jej správným způsobem, tedy žádali, aby vysvětlil svou filozofii skrytou za tímto, za tímto eh, rozhodnutím ohledně portfolií komisařů. Vyjádřil určité priority eh, v tom politickém dokumentu a já se tedy snažím teď, eh, aby zde byl jasný postup mezi zářím a únorem, tak aby on či jeho nástupce, protože mm, je možné ještě, že by se pan Barozo e, stal po třetí e, předsedou komise, aby tedy tento předseda komise s námi zahájil dialog a formálně, nebo tedy oficiálně, aby, aby nám řekl, jakými kritery se řídí nebo jaká má mm, kritéria pro výběr komisařů. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi a zda v roce 2014 to tedy bude fungovat, pokud ne, tak vždy můžeme se Eh, můžeme rozhodnout ještě dále, tedy zdetailnit tento eh, postup. Já si myslím, že tato doba je dostatečná k tomu, abychom ukázali, zda je nemožné dosáhnout dohody. Neboli abychom zjistili, že eh, zda dochází k zásadnímu nesouladu mezi politickými skupinami ohledně hodnocení komise a to by tedy bylo do toho 28. dubna. A pak v takovémto případě by musel předseda parlamentu být o tom uvědoměn a musel by promluvit eh, se zvoleným předsedou komise a říct si mu, eh, podívejte se, my máme eh, problém, který je třeba vyřešit. Myslím, že je vhodné, abychom tam zařadili nějaké datum, kde Eh, ohledně tedy eh, tohoto prohlášení a jeho hodnocení, prohlášení komise, komi, předsedy komise a následné hodnocení. Protože ehm, eh, komisaři byli v, některém, v některých případech jaksi obětí nebo rukajmím těch kteří eh, takto eh, chtěli eh, takto chtěli zasáhnout kvůli případu nějakého jiného komisaře. A to si myslím, že by se stávat nemělo. A měli bychom zdůraznit, že se musíme snažit že se musíme snažit tedy dosáhnout eh, rozhodnutí za 24 hodin. A jak víte, není správné nebo spravedlivé, aby zvolení eh, komisaři eh, čekali tak dlouho někde v ústraní. Děkuji. Už se nikdo nehlásí o slovo. Uzavřu tedy tuto schůzi a samozřejmě víte, že naši delegaci povede pan předseda Kasíny eh, na cestě do Polska. A máme připravený velmi dobrý program, vynikajícím způsobem je připravený uvidíme polský sejm a naše tamní kolegy. A je velice důležité, že se jdeme také eh, s předsedou kolegia Sivita Sel a, a máme tam tedy šest osob a těším se na viděnou s vámi na této delegaci do Polska, což je příprava na následující předsednictví. Na další předsednickou zemí bude Polsko. Děkuji vám ještě jednou za to, že jsme díky vaší spolupráci to zvládli tak rychle a přeji hezký zbytek týdne.